složili hold e, obětem e, masakru v Norsku, e, ke kterému došlo před našima očima v červenci. Já bych řekl několik slov. Nejdříve bych rád přečetl prohlášení, můžete zůstat sedět, přejete si, protože to chvíli potrvá. vážené kolegyně a kolegové. Věc, o které hovoříme, je nesmírně závažná a dokla se nás všech. 22. července Evropa se stala obětí teroristického útoku. Chladnokrevný vrah pozabíjel 79 převážně mladých lidí v Norsku. Xenofobie a nenávist eh, se ukáže, ukázaly po své nejošklivější a nejsmrtonosnější stránce. Vrah eh, z Osla a z Itei porušil hodnoty naší demokratické společnosti. Řada mladých lidí, kteří sněli o zářné budoucnosti, řada v nich ve veřejných službách, byla při těchto zbabilých útocích pozabíjena a to si zaslouží odsouzení. Události z 22. července ukázaly, že terorismus není pro nás jen vnější hrozbou, jako to bylo 11. září 2001 ve Spojených státech amerických. Brutálně byla napadena společnost jedním ze svých příslušníků. A z toho musíme vyhodit po naučení. Musíme dělat vše, co je v našich silách na podporu vnitřní integrace. Ať jsou kdekoliv v Evropě nebo ve světě lidé, kteří jsou součástí naší společnosti, by měli mít pocit, že eh, sdílíme společné hodnoty. Musíme spolupracovat se všemi eh, zeměmi, které se podílejí na boji s terorismem. To je pro nás, pro všechny výzva. V éře internetu a globalizace nezná terorismus hranic. Norsko. Země, odkud vzešla Nobelova cena míru, byla bylo brutálně zasaženo u eh, srdce, ale eh, terorismus neotřese naším systém eh, hodnot. Budeme si vážit otevřenosti a úcty k bližnímu. Já bych rád vyjádřil solidaritu tohoto parlamentu s lidem a vládou Norska. Rád bych vyjádřil naši upřímnou soustrast rodinám obětí. Jsme s vámi ve svých modlitbách, v mysli i ve svých pocitech. Lidé v Norsku dva měsíce po té tragédii nezměnili uh, smýšlení. Nyní bych eh, požádal o vyjádření eh, vedoucí eh, politických frakcí a potom vás požádám o minutu klidu. Nejdříve požádám někoho z EPP. Prosím. Řešík hovoří do mikrofonu. Herr talman! Tack för denna möjlighet att från detta parlament rikta några ord till det norska folk. Det folk som vi Děkuji za to, že máme tuto příležitost eh, vyslat několik slov eh, vstříc eh, norskému národu. Norský národ považujeme samozřejmě za národ, se kterým hluboce soucítíme. To, co se tam stalo, je strašlivé. Ukazuje to, že zlo nezná žádných hranic. Oběti mnoho mladých lidí, mládeže. Jsou to mladí lidé, které eh, neznáme nebo které jsme neznali, ale víme, že jejich eh, přání žít v lepším světě a eh, jejich rozlišování toho, co je dobré a co je zlé, bylo vážně narušeno. Henrik Ibsen, spisovatel, kdysi řekl, když Dánsko bylo napadeno v rámci šlesicko-hoštinského konfliktu, řekl, že eh, v případě, že je bratr v nouzi, musí se všichni zapojit. A my v historii jsme také měli příležitost říci, že finská věc je i naše věc a to, co se stalo v Norsku eh, v Oslu, tak to vede k tomu, že musíme říct, že i toto je naše věc, naše soucítění, naše solidarita. Samozřejmě nikdy neodčiní smutek, který cítí mnoho lidí v Norsku. Ale můžeme říci, že sdílíme jejich smutek, jejich bolest a jejich věc je i naší věcí. Norský eh, básník a válečný spisovatel, byl citován u četných pohřbů a obřadů v Norsku, když mladí muži a ženy mladí muži a ženy jsou, jsou různí a on se obrací na mládež a říká, že válka je znevažování života to by měla být síla života vynakládána pro mír. Nedokážeme žádnými slovy vyjádřit naše soucítění s norským národem a je zde velká síla pro otevřenou společnost proti nenávisti a rozpolcení. A to nás inspiruje a také my říkáme, že teroristé a ostatní, kteří se organizují proti nám, narazí na naši obranu, obranu naší společnosti. Budeme je bránit. A toto nejsou prázdná slova, jsou to slova plná energie. My jim potom můžeme říci, že jsme to my, kdo vyhráli a vy budete i nadále prohrávat, protože náš svět je slab, silnější než váš. A takto se můžeme zasadit za ty, kteří v Norsku ztratili svůj život. Pan předsedající Martin Schulz. Předseda Martin Schulz. Děkuji, pane předsedo. Vážené dámy a pánové, řada mých přátel eh, ze eh, sociální demokratické frakce Řada mužů a žen eh, z našeho eh, mezinárodního hnutí eh, zná to místo dobře. Není to jenom nějaké místo, kde se setkávali norší sociální demokraté, ale i mezinárodní socialistické hnutí se na úteji často setkávalo. Řada mých přátel má tedy s tímto místem spojenou celou řadu osobních svojínek. Při útoku na omladinu nizozemské strany práce jeden řečník řekl, my jsme byli oběťmi, ale byli jsme oběťmi atentátníka, jehož cílem byli sociální demokraté, ale vlastně také cílil na hodnotový systém. Ohavnost toho eh, zločinu eh, spočívá v tom, že on nechtěl, aby ten hodnotový systém eh, přetrval do budoucnosti. Proto vraždil především mladé lidi. Byl to opravdu symbolický akt vraždit mladé, aby ty myšlenky neměly žádnou budoucnost. Ten útok byl tedy na myšlenku a když si člověk přečte eh, tezi tohoto člověka, teze tohoto člověka, tak rychle eh, zjistí, že nechtěl žádnou otevřenou společnost, eh, žádnou úctu vůči odlišným kulturám, ale nadřazenost bílých nad ostatními a ne odhlížet od rasy a v etnického původu. To je útok na naše hodnoty, na sociálně demokratické hodnoty, na hodnoty evropského společenství, evropské společnosti. Dámy a pánové, dalo by se říci, že my jsme ti, kteří zastupujeme takové hodnoty eh, v tomto parlamentu. To byl útok i na nás, na nás všechny. A proto je správné, aby Evropský parlament nejenom eh, vzpomněl těch obětí, ale i eh, si uvědomil, že byly napadeny naše hodnoty, a to zevnitř. A proti tomu se musíme eh, bránit. Musíme se bránit proti tomu, aby chom nenechali těm argumentům žádný prostor. Prostor intoleranci, rasismu, xenofobii nebo pronásledování menšin žádnou eh, politiku obětních beránků. To je naše eh, společná eh, úloha. Pokud se do ní všichni pustíme, tak takovým lidem zamezíme, stejně jak jim zamezit musíme. Přátelé a, a bližní a, obětí opravdu trpí a já jsem vděčný eh, za soustrast, kterou jste právě eh, vyjádřil, pane předsedo. Já jsem dostal eh, řadu osobních dopisů po té tragédii a ty se obraceli na mě a na, také na norské socialistické hnutí. A já bych si dovolil vybrat jeden z nich, který mě mimořádně dojel a který napsal kolega, který vnímá ten útok jako útok na sebe. Byl to kolega Mario Mauro. Já to zmiňuji proto, že to není sociální demokrat, ale intuitivně vycítil, že ať je socialista nebo křesťan, ať je věřící nebo nevěřící, nebo uh, muslim, uh, nebo uh, čers, uh, ať je černoch, nebo uh, Int nebo Běloch, ať je pravicový nebo levicový politik, tak takoví lidé nás chtěli e, zničit všechny. A proto, e, pokud tady e, pracujeme v duchu Evropské charty práv jako multinacionální, multireligiozní, multikulturní parlament, je to nejlepší odpověď na tento terorismus. Děkuji. Děkuji, pan převod... Děkuji vám. Mr. President. Gula Alstra, pane předsedo, v roce 1940 eh, na začátku nacistické okupace eh, norský básník Noel Creek říkal, je nás v této zemi tak málo, každý je tedy bratr nebo přítel. A já myslím, že v tuto chvíli je potřeba se na tohle vzpomenout. 76 lidí, mladých lidí, mladých politiků, začínajících politiků bylo zavražděno. Lidé, kteří se začínali uvědomovat politiku, společnost, demokracii. A někteří z nich ještě nebyli dostatečně staří na to, aby mohli volit. Byl to přímý útok na demokracii samotnou. Já myslím, že jenom to, abychom vyjádřili naše opovržení, to nestačí. Nemůžeme zavírat oči nad útoky násilí, jako je tohle. Breivik byl možná šílenec, možná jednal a konal sám. Ale je potřeba jasně říci, že je to trochu produkt společnosti, trochu produkt hnutí, komunity, aktivistů, četerů, blogerů, kteří se vyjadřují obdobným způsobem na adresu některých částí společnosti. A co mě zasáhlo nesmírně bylo to, jak rychle odmítli představitelé politiky odpovědnost místo toho, aby proti této ideologii Breivika zasáhli. Je to ideologie antiislamická, antipřestěhovalecká, proti kulturní rozmanitosti, proti Evropě a proti Evropské unii. A Breivik v podstatě jednal na základě eh, už stále běžnější mluvy, která popisuje stávající evropskou situaci jako dramatickou, kdy se společnost dostala do bodu, kdy už není vlastně možné se obrátit na jakoukoliv demokratickou vládu. A já myslím, že musíme zopakovat slova bývalého prezidenta Clintona, který ve svém projevu k 15 letému výročí bombardování v Oklahomě řekl, že my, politici a političtí komentátoři, jsme všichni odpovědní, jelikož naše slova, naše vyjádření nejsou neutrální. Naše slova se dostávají do povědomí, dostávají se do různých kanálů eh, komunikace a nezůstají tady nepovšimnuta. Děkuji. pane předsedo, a nyní Dalko Mendit. Když když se uděje takový masakr, tak většina z nás neví, co říci. Jsme smutní, máme strach a postupem doby začneme nad celou věcí uvažovat. Uh, je pravda, že tyto útoky v Norsku byly zaměřeny zcela konkrétně na mladé sociální demokraty, kteří hájili myšlenku, velice silnou myšlenku eh, solidarity mezi kulturami. Byli to mladí, eh, kteří se schromáždili právě na základě této myšlenky. Eh, byli to mladí norové třeba i původu kurdského. A Oni vlastně byli vzorem té společnosti, multikulturní společnosti v Evropě. A potom jsou politici, kteří nám už po určitou dobu říkají, že multikulturní společnost selhala. A já jsem si vždy říkal, co to má znamenat. Znamená to snad, že pošlete pryč všechny ty, kteří nejsou skuteční norové, skuteční finové, skuteční um, nizozemci, francouzi, švédové, italové a další. Ale kam je pošlete? A právě touto mluvou, těmito slovy vzniká tato nenávist. To znamená, že realita není brána za realitu, která se stala naší, se kterou jsme se stotožnili. Když chceme hájit naši realitu, evropské hodnoty, hájit evropské občany, tak to znamená, když to řeknu francouzsky, znamená to hájit multikulturní identitu Evropy, protože to je evropská realita a proti této myšlence byl spáchat tento masakr. A když francouzský poslanec tohoto parlamentu se odváží říci, že problém, ke kterému došlo v Norsku, to vlastně nebyl ten masakr, ale byla to naivnost vlád, tedy konkrétně norské vlády, eh, která eh, akceptovala multikulturní společnost, tak potom musíme říci, že pan Le Pen je ostudou pro tento parlament, že je ostudou, že vyslovil tato slova. Et je voudrais dire à tous chtěl bych říci všem skutečným Evropanům, že pokud do našich projevů necháme proniknout tyto věty a pokud tady necháme kolovat myšlenku, že dnešní Evropa nemůže nebo není multikulturní společností, tak potom my všichni vytváříme semeniště pro ty, kteří potom dělají tyto strašlivé činy. Ano, my tady máme intelektuální zodpovědnost, když se něco takového stane, protože my vytváříme klima, tak jak to tady říkal pan eh, Ferhoštát, vytváříme toto klima, kde potom šílenci mohou jednat tímto způsobem zamýšlet se nad Norskem znamená zamýšlet se nad tím, co my jednotlivci děláme, co my každý za sebe říkáme. Děkuji panu převodničoncemu. Pan przewodniczący Jan... Děkuji. A pan Jan Zahradil, prosím. Děkuji. Pane předsedo, možná se lišíme v názorech v rámci tohoto parlamentu, ale já doufám, že se můžeme shodnout na jedné věci, že Evropa je kontinentem tolerance, svobody a plurality. My jsme se už v minulosti zjednotili, abychom bojovali proti těm, kteří prosazují netoleranci a útlak. Chtěli jsme oživit naše demokratickou společnost a teď musíme opět stát jednotně proti nenávisti, strachu, násilí a říci jasně, že tyto jevy nemají v Evropě místo. A já bych za naši frakci vyjádřil rád náš smutek, který se týká toho hrozného činu 22. července a Myslíme nyní hlavně na příbuzné obětí, ale zároveň myslíme i na všechny obyvatele Norska. A v neposlední řadě myslíme i na naše kolegy sociální demokraty, E, k nimž tito mladí lidé patřili. Pane předsedo, vy sám jste nám připomínal výročí útoku na Spojené státy v roce 2001. A v tuto chvíli musíme říci, že je třeba velmi důrazně upozornit na to, že ačkoliv tam ti teroristi jednali jménem náboženství, nepředstavovali žádnou náboženskou skupinu. A já si myslím, že bychom se na norskou tragédii měli dívat podobnou optikou. Osoba, která spáchala tento čin v Norsku, nezastupovala nikoho, žádný politický proud, žádnou víru, jednala jenom v návaznosti na svoji chorou mysl. A já si myslím, že bychom se měli vyvarovat eh, pokušení politizovat tuto událost a přečítat jí politické aspekty. Já bych rád poděkoval všem kolegům z jiných politických skupin za to, že se vyhnuli eh, tomuto sklonu vyjádřili e, slušnost a soudnost a odkazovali se ve svých projevech na demokratické hodnoty, které, které všichni sdílíme. Děkuji vám. Děkuji vám, pane Zahradile. A dál vystoupí Son Sondergran. Děkuji. For Norge er der et før og et efter den 22. juli. Děkuji, pane předsedo. Já přemýšlím nad tím, co se dělo po 22. července, co se dělo eh, v severní Evropě, u nás. Pro nás to bylo něco jako 11. září. To nebyla nahodilá událost. To nebyla náhoda, to byl cílený útok proti norské společnosti. Útok v Utoje byl útokem, který byl pečlivě přepraván. Byl to útok proti budoucím představitelům sociální demokracie v Norsku. Takže to byl v jistém smyslu útok na budoucnost. Mládežnická organizace sociální demokratů to nebyl náhodný terč útoku. Tato strana bojovala za toleranci, proti nerovnostem, proti rasismu, proti sociálním nerovnostem, bojovala za mezinárodní solidaritu. A tato norská strana představovala všechno, co ten vrah na společnosti nenáviděl. Já myslím, že nelze říci, že se z toho nelze nějak poučit. Já myslím, že se jde hodně poučit. A norský premiér, norská společnost reagovali způsobem, který říká, že je zjevně se z této situace budeme schopni poučit. V určitých situacích by na to lidé reagovali hrozbami prohlašovali by válku proti teroru, zavedli by různá omezení základních svobod v demokratické společnosti. Nestalo se to však v Norsku. Premiér Stoltenberg naopak trval na tom, že reagovat na tento teoretický útok bude způsobem demokracie. Tím, že se bude prosazovat víc a víc otevřenosti, víc a víc demokracie a lidského přístupu. Takto zareagoval premiér. A norský lid to podpořil. V Norsku a v severní Evropě stovky tisíc lidí v létě demonstrovali proti terorismu, prosazovali demokracii, otevřenost a z těchto demonstrací vyplývalo jasné sdělení, že zlo může zasáhnout jednotlivé oběti, ale nemůže zničit celý lid. Děkuji. Děkuji, pan předsedající Speroni. Děkuji. Il mio gruppo. Děkuji vám. Moje skupina chce vyjádřit eh, lítost a soustrast a solidaritu norskému lidu, který utrpěl teroristický útok bez důvodu, protože zde neexistuje žádná možná motivace, o kterou by bylo možné se opřít a kterou by bylo možné zdůvodňovat teroristický útok. Naše hodnoty zůstanou, přežijí, byť došlo k tomuto hrůznému činu. My neustoupíme od našich principů a zásad o které se naše společnost opírá a o které se opírají vztahy mezi lidmi. Děkuji. Madame Diana Dodds. Diana Dodds. Děkuji, pane předsedo. My všichni sdílíme smutek a zoufalství a hněv co se týče tohoto útoku, já bych ráda vyjádřila svoji soustrast s norským lidem za svůj okrsek. Bohužel na severním Irsku dobře známe útoky teroristů. Ten je hrozné, když takovýto teroristický útok útočí proti mladým lidem. A řada lidí byla citována, politici, básnici, spisovatel a tak dále. Ale protože vystupuji jako poslední, tak bych asi ráda vyjádřila slova jednoho přeživšího, jedné přeživší. Ona vysvětlovala na svém blogu, jak běžela lesem, aby utekla vrahovi. Na, nemohu vůbec věřit, eh, téměř jsem zemřela. Nezasloužíme si umřít a proto píšu tento příspěvek. Jsme mladí lidé, kteří se politicky angažují, chtějí zlepšit tento svět. Pane předsedo, stojíme zde po, bok po boku s norským lidem v době smutku a přicházíme z různých koutů politického života. Řada z nás si myslí, že extrémní pravice je opravdu um, zavržení hodná a na tomto se shodujeme a takto můžeme zajistit, aby hněv a násilí nikdy nevítězilo. Děkuji. Děkuji bardzo. V imieniu komisí paní... Děkuji a nyní za komisi paní komisařka Malstrémová, prosím. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, to, k čemu došlo 22. července v Norsku, je děsivá tragédie brutalita, kterou eh, si nelze představit. Tam nejhorší z nočních můr na krásném ostrově uh, se tato noční můra stala realitou. Osm lidí zemřelo eh, v důsledku teroristického útoku v vládní čtvrti v Oslu ten den. To byl útok jednoho člověka. Později tento člověk brutálně chladnokrevně postřílel 70 eh, eh, mladých lidí eh, převlečený i jako policista. Policista, který je v Norsku a v řadě dalších zemích symbolem bezpečí a ochrany. Naše myšlenky jsou samozřejmě s rodinami, příbuznými a přáteli obětí a s celým norským lidem. Ale tento útok se týká nás všech, protože se jednalo o útok Eh, na demokracii, demokratické instituce, eh, naše hodnoty a myšlenky. Byl to útok eh, na mladé lidi, kteří se připravují na aktivní účast ve veřejném životě a stranické politice. Tato událost vrhla světlo na nebezpečí pravicového extremismu, protože myšlenky chorého člověka jsou v současné době živeny xenofobí, extremismem, útokem na multikulturalismus, s populismem a tak dále. Eh, to, eh, na to je třeba poukázat. Norský eh, lid svůj smutek prožil velice důstojným způsobem. Všichni jsme byli dojati otevřeností norského lidu a ochotou povstat za demokratické hodnoty. Musíme všichni stát jim po boku v jejich odhodlání. Děkuji. Děkuji vám, paní komisařko. A nyní uh, zachovejme minutu ticha. A na památku a počest všech těch, eh, kteří zemřeli rukou vrha v červenci v Norsku. Uh, nyní se vrátíme uh, zpět k hlasování. Uh, organizační poznámka. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi, abych pouze konstatoval, že um, pan Ferič, tento antievropan, který je v této budově, raději